Ja, guten, guten Nachmittag. Wir... Takže příjemné odpoledne. Zahajme zase naše jednání. a vás velice srdečně zdravím v zasedání našeho výboru. Je to poslední zasedání v Bruselu. Příští máme, příští týden ještě ve Štrasburku. Takže teď tak trochu chceme všecko vyčistit. Máte tady návrh pořadu jednání, nikdo si nepřeje nic měnit podle mého, takže to přijímáme. A chtěla bych vás odkázat tedy na kontnews a na jazyky, do kterých bude tlumočeno a samozřejmě to bude všechno přenášeno webstream. Já tedy eh, samozřejmě vítám všechny kolegy, které jsou zde. Takže přecházíme na třetí bod. To je seminář na téma integrovaných investic. Naší zpravodajkou je eh, kolegyně paní Dlabajová a zahájíme zahájíme vysoupení eh, paní Dlabajové. Máte slovo, prosím. Very much, Madam Chair. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení hosté, vážení kolegové, já sleduju eh, zavedení, používání teritoriálních nástrojů Evropské komise od počátku svého mandátu. Myslím si, že by bylo eh, efektivní eh, odstranit proporcionalitu mezi regiony. Takovýto přístup by kombinoval velice důležité prvky, které jsou eh, tak důležité pro daňové poplatníky. Evropská přidaná hodnota na jedné straně, která přináší hmatatelné výsledky a naše závazky k vybudování spolehlivé Evropy pro občany. Abychom tak mohli učinit, zmínit, jsem ráda, že komise zavedla integrované územní investice do politiky soudržnosti na roky 2014 až 2020 jakožto nástroj na odstraňování specifických teritoriálních výzev. A to s cílem přinést Evropský investiční a strukturální fond eh, blíže evropským občanům. Myslím si, že subsidiarita nekončí sdílenou zprávou na národní úrovni, ale je potřeba ji přiblížit občanům na lokální úrovni, aby byly uspokojeny jejich jejich lokální potřeby. Ve výboru pro rozpočtovou kontrolu se soustředíme na efektivitu eh, peněz placených evropskými daňovými poplatníky a v tomto smyslu musíme sledovat nejen dlouhodobé priority Evropské unie jako celku, ale také specifické potřeby území, které se mění v průběhu času. Už jsme získali eh, stanovisko od ETI eh, k, od, od výboru regionu. Pan zpravodaj Petr Oswald je tu s námi. A těším se na další příspěvky od ostatních hostů ohledně toho, jak integrovaný přístup bude zefektivňovat využívání evropských financí pomocí synergií a úspor z rozsahu. Jsem si vědoma toho, že orgány místní a regionální samozprávy někdy nemohou konkurovat soukromým firmám a nevždy mohou generovat ekonomickou návratnost, když se soustředí pouze na jednu intervenci. Proto dává smysl kombinovat projekty, které jsou spolu buď svázané nebo které jsou na sobě vzájemně závislé a jednat s nimi jako s jedním celkem v průběhu realizace. Je tady potřeba uvažovat v tomto širším kontextu, kterým je zvýšení udržitelnosti a zjednodušení celého procesu. Každý rok náš výbor zdůrazňuje ve zprávách o absolutoriu e, pomalou absorpci v členských státech a čím dál větší množství RAL. Nástroje integrity jsou e, efektivním nástrojem k odstranění těchto nedostatků, protože jsou založené na strategickém plánování a předpokládají určitou míru příprav. Takže schválení těchto nástrojů integrity v dohodách o partnerství by nejenom ukázalo silný závazek Evropské unie a členských států k přístupu založenému na místě, na místě, ale zároveň unijní finance by se daly používat od prvního dne příštího víceletého finančního rámce. A konečně zjednodušení je záležitost, která leží na srdci nám všem. Je to jeden z klíčových nástrojů, který eh, bychom si představovali v příštím víceletém finančním rámci. To je jistota. Nikoli pouze právní jistota, tedy jednoduché a stabilní pravidla, ale také finanční jistota, eh, která by mohla vést k rozpočtování založenému na výkonech. Čím dříve a lépe budeme připraveni, tím eh, lepší a složitější intervence budeme moci realizovat a tím předvídatelnější budou rozpočty. Zejména vzhledem k tomu, že příští víceletý finanční rámec možná dá eh, členským státům méně zdrojů, které budou muset být utraceny v kratším čase. Eh, máme tu dnes velice zajímavé hosty, kteří se s námi podělí o osvědčené postupy a praxe z určitých území, ale nejprve dáme slovo panu eh, Takáčovi z DG Regio, který nám poví, jak přesně tento nástroj funguje a jak ho vnímá Evropská komise. Tak eh, jestli můžu, tak rovnou předám slovo panu Peteru Takáčovi, prosím. Děkuji moc krát, paní předsedající. A děkuji paní zpravodajce za zorganizování tohoto workshopu a eh, také za to, že jste nás pozvali, abychom vám představili svůj eh, pohled na věc. a abychom eh, nějakým způsobem schrnuli implementaci v období 2014 až 2020, pokud jde o integrované přístupy v politice soudržnosti. Nejprve bych chtěl připomenout eh, politický kontext eh, integrovaných územních investic v rámci politiky soudržnosti. Jak už paní zpravodajka řekla, tak základním principem je integrita a místo. To bylo poprvé zdůrazněno ve zprávě Fabricia Barky, která položila základy programovacímu období 2014 až 2020. Proč potřebuje politika soudržnosti integrovaný přístup? Je to proto, aby byly propojeny evropské a globální priority s konkrétními potřebami eh, místních eh, komunit a území. Integrovaný přístup může řešit složitost eh, problémů v městském i e, regionálním prostředí. Tento integrovaný přístup v podstatě se rovná boření bariér mezi jednotlivými sektory, mezi jurisdikcemi, mezi administrativami a mezi různými skupinami zainteresovaných stran. Důležitým rysem také je, že může posilovat postavení eh, místních eh, orgánů měst a obcí, které tak budou moci využívat evropské finance k implementaci eh, svých strategií a reagovat na aktuální vývoje a potřeby. Takže vzhledem k tomuto kontextu eh, v období 2014 až 2020 bylo zavedeno několik nástrojů na zavedení integrovaného územního nástroje, integrovaných územních investic a jedním z těchto nástrojů je právě ITI, eh, integrovaná územní investice. Tohle je dobrovolný programovací nástroj, který umožňuje slučování různých tematických cílů a financí s při nejmenším dvou prioritních os anebo z jedné, kde jde o více programů. Každopádně tohle je základní rys tohoto nástroje. Předpokládá koordinaci různých finančních zdrojů, které jsou často spravovány různými aktéry. A dalším důležitým rysem je, že to musí být založeno na eh, územní strategii. A může to být také použito na podporu eh, strategie udržitelného městského rozvoje. Ve fondu ERDF eh, je zvláštní vyčleněná obálka, která zdůrazňuje roli měst v regionálním rozvoji. Takhle tedy vypadá ten nástroj a takový je regulační rámec poskytnutý členským státům a regionům. Jedním zajímavým zjištěním je, že tento nástroj byl používán eh, poměrně inovativně pro jiné typy spolupráce. Zejména pro spolupráci mezi různými městy, mezi různými jurisdikcemi, napříč regiony, napříč obcemi. což neplyne z eh, z regulačních požadavků. To bylo jaksi, to byla jaksi dobrovolná inovace vzhledem k tomu, že mají být koordinovány různé orgány, lze tento nástroj využít i pro územní integraci. Tady vidíme číselné údaje o tom, jak členské státy využívají tento nástroj. Předpokládané využití eh, nástroje ITI je poměrně různorodé. 20 členských států používá ITI a v jeho rámci různé fondy a různé územní kontexty. Ale především se to koncentruje na několik členských států. V podstatě hlavními Uživateli nástrojů ITI je 10 členských států. Většina financí jde na městský rozvoj, poněkud nepřekvapivě, vzhledem k tomu, jak zvláštní důraz je kladen na udržitelný městský rozvoj. A ostatní země buď používají své vlastní územní nástroje, nebo se rozhodli zaujmout tradičnější přístup a mají vyčleněnou prioritní osu pro městský rozvoj. A nesnaží se, aby spolupracovali různé správní orgány a podíleli se na sdílené správě. Tento graf je z roku 2016, kdy komise vydala eh, přehled výsledků eh, programu. Mezitím samozřejmě došlo k určitým drobným změnám v, programové, v programové alokaci. A současné výsledky jsou k dispozici na datovém portálu politiky soudržnosti. Zajímavé je, že všechny územní nástroje, všechny integrované instrumenty dohromady tvoří zhruba 10 alokací v rámci politiky soudržnosti. a z toho polovina je implementována pomocí nástrojů ITI. A ty ostatní to je buď CLLD nebo další evropské nástroje pro integrovaný rozvoj nebo nástroje specificky vytvořené členskými státy. A pokud jde o implementaci těchto alokací prostřednictvím nástrojů ITI, eh, tak eh, ke konci roku 2018 eh, to bylo 61% a míra výdajů je 30,5%, což je mnohem nižší než běžné programy, což má několik důvodů to, že je to pomalejší. Je to proto, že tvorba strategií si žádá určitý čas. Každopádně ta situace je velice různorodá. Já si myslím, že eh, další řečníci osvětlí tuto stránku podrobněji. Tohle jsou tedy jenom celková data a abychom pochopili lépe, jak eh, funguje nástroj ITI, tak eh, DG Regio zadalo studii, která byla vydána v roce 2017 a která ukazuje tu různorodost území, které jsou podporovány eh, integrovaným územním nástrojem. Využívají to velké eh, velkoměstské oblasti v Polsku, ale také eh, odlehlé venkovské oblasti v Itálii, v Rumunsku nebo v pobřežních oblastech Španělska. Ta území využívající tyto nástroje jsou velice různorodá. Z čehož plyne, že uspořádání zprávy, správní uspořádání a strategická uspořádání se také velmi liší. Plyne z toho také, že je velice náročné prezentovat nějaká celková čísla a vyvozovat z nich eh, jednoduché a přímočaré závěry. A proto DG Regio zahájilo spolupráci se společným výzkumným centrem na základě výsledků této studie a cílem je zlepšit zlepšit zprávu znalostí a zlepšit náš přehled o tom, jak jsou evropskými financemi podporovány eh, strategie městského rozvoje v letech 2014 až 2020. A jedním z hlavních plodů této spolupráce je interaktivní webový nástroj na eh, platformě Urban Data od JRC. A tento nástroj vysvětluje, jak se jednotlivé nástroje používají v Evropě. Pokud jde o získaná ponaučení, tak těch je mnoho. Identifikovali jsme mnoho oblastí přidané hodnoty. Jde o to, aby se dali flexibilně používat prostředky na různé e, území. Většinou je ten rozpočet větší než u jiných územních strategií, takže tu mohou vzniknout úspory z rozsahu. Je to integrovanější, e, používají se různé tematické oblasti. A co je možná nejdůležitější, Členské státy a regiony mají podporu k vytváření dlouhodobého strategického plánování a vytváření inovativních eh, správních struktur. Pokud jde o problémy, tak bylo zjištěno, že neexistuje eh, jednoduchý eh, vzorec, jednoduchý postup, který by se dal aplikovat na integrovaný územní rozvoj. Existuje mnoho dodatečných pravidel a předpisů, které produkují členské státy aby měli kontrolu nad eh, různorodostí aktérů nad, na svém území. A pak jsou tu ještě omezení daná programováním a různými tematickými oblastmi eh, v určitém místě. Pokud jde o právní rámec navržený na příští programovací období, tak ten se snaží odstraňovat tyto nedostatky a snaží se maximalizovat přidanou hodnotu eh, integrovaného přístupu. Integrovaný přístup byl označen za eh, jeden z klíčových cílů. Je to pátý politický cíl Evropa blíže občanům, protože, jak jsem říkal už v úvodu, eh, integrovaný přístup je jedním ze způsobů, jak lépe zohledňovat místní potřeby a nedostatky spojené s rozvojem. A mezi tím ostatní nástroje CLLD a ITI e jsou uchovány z aktuálního období, aby byla zajištěna eh, kontinuita přístupu. Takže abych to zhrnul, hlavní eh, změny pro ITI e spočívají v tom, že místo horizontálního cíle integrovaného přístupu eh, máme průřezový politický cíl a Stále jde o e, čerpání financí z různých e, politických e, cílů a z různých prioritních os. Minimální požadavky na to, co tvoří integrovaný přístup, byly vyjasněny pro všechny územní nástroje. Nyní tady jde o integrovanou územní strategii, kterou vytváří místní nebo územní orgány a ty mají potom důležitou roli v rozhodovacím procesu. Je to také vyšší zaměření na zapojení aktérů na místní úrovni, protože tady nejde pouze o posílení postavení místních eh, orgánů, ale také o eh, místní firmy eh, i akademická sféra by se měla zapojovat do strategického plánování a do implementace. Pak se zvýšila flexibilita, pokud jde o administrativní označení. Takže nyní už eh, nejde pouze o to označit eh, místní orgány jako eh, zprostředkovatele, jde o řídící orgány, které kontrolují, zda projekty plní strategie. A také systém indikátorů je nyní flexibilnější. Takový je tedy obsah návrhu komise, Chtěl bych ještě zdůraznit, že aby se mohla zdárně rozběhnout příští eh, programovací doba, tak eh, členské státy i instituce Evropské unie musí zrychlit své postupy, musí eh, musí zrychlit a právě tak na místní úrovni je potřeba, aby zainteresované strany začaly pracovat na eh, strategiích a začaly připravovat projekty. Aby ty projekty byly hotové, jakmile budou finance k dispozici. Děkuji vám. Mač, eh, mistr Takáč. Děkujeme, pane Takáci. Bylo to velice zajímavé, už mám připravené nějaké otázky, ale nechám si je, až promluví všichni. Ráda bych vás všechny poprosila, abyste dodržovali limit 10 minut, protože chceme mít také prostor pro diskusy, pro otázky a odpovědi. Tak, teď se podíváme na stanovisko Evropského účetního dvora. Poprosím pana Erika Brokopa z druhé komory, který má na starosti investice pro soudržnost, růst a inkluzi. Eh, poprosím vás, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní zpravodajko, dámy a pánové. Děkujeme za pozvání na tento workshop. Je to pro nás velice zajímavá příležitost. Tyto otázky jako zjednodušování, regulace a tak dále jsou velice relevantní. Konec konců také v kontextu nového CPR a těch regulačních balíčků, jak říkal pan Takác. Co se týká práce účetního dvora, my jsme nepracovali konkrétně na ITI, ale Vypracovali jsme briefing paper ohledně zjednodušování a myslíme si, že by toto mohlo být do té diskuse velice zajímavým vstupem. Jak dnes, tak později. Podíváme-li se na právní základ, o tom už eh, stručně hovořil pan Takác, nemáme zde příliš mnoho základů, ale to neznamená, že by to téma bylo jednoduché. Ten obrázek eh, který jsem eh, získal z některých dokumentů komise, že říká, že potřebujete strategii, což samo o sobě může být i složité. Jsou různé požadavky ve smyslu toho, aby ty fondy eh, respektovaly pravidla pro mobilitu, mobi eh, pravidla pro žádosti. A to všechno dohromady ukazuje, že zjednodušování se zdá být velice relevantní i v této oblasti. A abychom mohli takovéto kroky podniknout, vytvořili jsme několik vodicích principů, tak abychom se vyhnuli zjednodušování neefektivnímu. Zakládáme to na mezinárodních zkušenostech, například z komise nebo z OECD. Tyto principy je potřeba vnímat jako balíček. První princip je, že potřebujeme dobře definovanou strategii. Potřebujeme postupovat strukturovaně na základě důkazu. Jedině tak pochopíme, jak složité toto téma je a můžeme adekvátně navrhovat zjednodušující opatření. Za další, potřebujeme efektivní zjednodušování. To si žádá vážný závazek ze strany zúčastněných stran, které mají na starosti stanovování pravidel jak na legislativní úrovni, tak na úrovni jak se vytváření pokynů. A nakonec ty fondy musí odpovídat pravidlům a principům řádného nakládání s veřejnými prostředky. A proto je zjednodušování součástí toho řešení v uvozovkách, ale není to cíl sám o sobě. Nesmí to kompromitovat kontrolu nad celým systémem. Dobře definovaná strategie musí říkat, kdo zjednodušení potřebuje, proč se provádí. Zároveň by se měly eliminovat zbytečné náklady, e, zejména nesmí tyto převážit výhody u ITI to například znamená, že se musíme ptát, zda zjednodušení pravidel bude mít dopad na dodržování pravidel. A nebo zda třeba nové výběrové postupy zas, os, eh, zasáhnou to, jak se dosahuje výsledku. Musíme se také zaměřit na jednotlivé format, formáty, nákladovou efektivitu, administrativní formality a tak dále. V rámci takovéto strategie ten druhý princip stanovuje, že je potřeba, abyste postupovali na základě důkazů a strukturovaně. To znamená, že musíte zajistit přehled eh, problémů, musíte identifikovat zbytečné náklady a možnosti zjednodušování. A takováto opatření je pak potřeba identifikovat jak pro národní orgány, tak pro příjemce. A to musí udělat jak členské státy, tak komise. Ta zjednodušující opatření by rovněž měla být předmětem hodnocení na základě důkladů, tak abychom se vyhnuli dalším zbytečným změnám. Zde je snímek, který je praktičtějšího zrna. Tady vidíte, co eh, se dělo napříč Evropou když eh, se zvažovalo, zda jsou nutná zjednodušující opatření. V podstatě tady říkáme, že některé návrhy zjednodušení jsou 140 stran dlouhé, jiné návrhy jsou 16 stran dlouhé. Některým orgánům stačí vytištěná kopie, jiní chtějí digitální kopii, ještě jiní chtějí oboje. Takže to jsou všechno eh, aspekty, které musíte analyzovat. Je to situace, eh, možná je to dobře opodstatněné ale je hodně velký rozdíl mezi 16 stránkami a 140 stránkami. A nezdá se, že by to bylo opodstatněné. Proč se to tak liší? A také je otázka, zda 140 stránek může představovat zjednodušení, že ano. Takže to je opět všechno empiricky zjištěno. Třetí princip zjednodušování. Tady jde o závazky a vlastnictví eh, vykonávaných rolí jednotlivých aktérů. To musí být opět založeno na zkušenostech a komise na tom základě musí navrhovat pravidla, která budou účelná. Během vyjednávání v rámci legislativního procesu je potřeba angažovat všechny strany, i ty musí mít závazky, aby vytvářely zjednodušení, aniž by to kompromitovalo výhody eh, aniž by to kompromitovalo politické cíle, kterých má být dosaženo, nebo chybovost. Takže to jsou složité věci, ale je to potřeba zohlednit. Členské státy musí implementovat legislativu, vytvářet pravidla, e, čímž se budou vyhýbat zbytečné zátěži. E, Pan Takác už hovořil o takzvaném gold platingu v oblastech jako procesy žádostí, e, různé ukládání dokumentů, reporting a tak dále. Komise musí využívat své znalosti a zkušenosti, aby podporovala členské státy ve snahách o zjednodušování. Na tomto snímku ilustruji zvýšený počet předpisů od roku 2000-2006 do let 2014 až 20 a 2021 až 27. Já si myslím, že v tomto vztahu je důležité říci, že regulace nebo pokyny k regulaci musí být k dispozici uživatelům. O tom už hovořil pan Takác. A musí být také konzistentní a stabilní tak aby zúčastněné strany, které se snaží eh, vytvářet související strategie, aby necílili na pohybující se cíl, aby se tak řeklo. A také, jak už jsem řekl, je velice důležité, aby kvalita pravidel eh, byla vysoká. Nejde o vysoký počet pravidel, jde o vysokou kvalitu na období 2021 až 2027. Navíc jsme vydali stanovisko, kde jsme řekli, že obecně vzato komise uspěla v zjednodušování, ale e, to soustředění na co nejvyšší hodnotu za co nejméně peněz, to tak úplně nenastalo. Toto je pak snímek, který pokud si přečtete ta žlutě zvýrazněná čísla, tak to ukazuje, že v podstatě neexistuje žádná korelace mezi využíváním fondů a počtem regulací nebo indikátorů. Jinými slovy, snaha na národní úrovni mít určitý počet pravidel, eh, že to může vést ke složitění a to může, jak jsme viděli na prvním snímku, to může ovlivnit i ITI. E, ten čtvrtý a poslední princip, ten se týká zodpovědnosti a výkonnosti. V podstatě finance musí být dány k dispozici v rámci evropského rozpočtu a musí to být implementováno operačními programy, a e, financování v rámci ITI se musí soustředit na co největší hodnotu za co nejméně peněz, regionální rozvoj a musí to být utráceno v souladu s pravidly. Jinými slovy, zjednodušení není cílem samo o sobě. A co se týká dodržování pravidel, tak ten poslední snímek, který mám, tady to ilustruje přesně toto. Tady vidíte, to je ta známá chybovost. Tady to ilustruje, že zlepšená pravidla a zlepšené doložky pro management, kontrolu a tak dále jsou velice signifikantním faktorem, který vede ke statisticky signifikantnímu snížení chybovosti. To vidíte tady na tomto snímku. Eh, tam vidíte tu šipku, která mezi lety 2008 a 2009 jde směrem dolů. V roce 2008 jsou to výdaje, které souvisí eh, s obdobím 2000-2006 a v roce 2009 se to týká hlavně období 2007 až 2013. Kdy jsme měli lepší kontrolu, eh, lepší zprávu a tak dále. Takže, ačkoliv, jak jsem řekl na úvod, eh, jsme nevypracovali zprávu konkrétně KDI, řekl bych, že tyto principy jsou přesto relevantní pro eh, tuto diskusi i pro diskusi o regulačním balíčku. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám, pane Brokofe. A než eh, přejdeme ke konkrétním případům, eh, přímo z území. Je zde s námi doktor Martin Ferry, ředitel European Policies Research Center, který nám eh, představí takovou, řekněme, akademičtější perspektivu ITI. Prosím, máte slovo. Jenom prosím, dodržte těch 10 minut, abychom pak měli na konci čas. Děkuji moc krát za příležitost zúčastnit se tohoto workshopu. Eh, já nejsem ředitel EPRC, eh, e eh, já jsem výzkumník pracující v tomto centru Research Fellow. Na, se způsobím na Technické univerzitě v Delftu a také na univerzitě Strathclyde v Glasgow. A pokud jde o mou prezentaci, tak ta má tři hlavní cíle. Něco z toho souvisí s tím, o čem už hovořil eh, Peter, takže já některé části přeskočím. Pokud jde o kontext, tak eh, Peter už zdůraznil ty hlavní eh, přístupy a hlavní prvky kontextu, včetně toho, jak se situace liší v členských státech. Já bych spíše zdůraznil tu variaci, protože ta je důležitá pro jakékoliv hodnocení efektivity. Je potřeba brát eh, ohled na různé kontexty, ve kterých se ITI implementuje. Závisí to na eh, povaze eh, městské sítě, na úrovně organizace, na různých vzorcích, regionálním kontextu. Závisí to také na úrovni decentralizace státní zprávy, na vztazích mezi národní, regionální a místní úrovní a právě tak na tradice práce v oblasti rozvojové politiky, eh, na kapacitě eh, takovýchto územních investic a konečně také na struktuře operačních programů politiky soudržnosti. Eh, takže máme tu národní programy, regionální programy a tak dále. Na tom je vidět ta, ta, ta variace pokud jde o zprávu těchto investic a pokud jde o vztah mezi správním orgánem a zprostředkovatelskými eh, entitami pokud jde o měst, udržitelný městský rozvoj, eh, jako je, tomu, eh, jako je to povinné, to si zprostředkovatelské orgány v současném období, na tom všem vidíme, eh, jak různorodé jsou úkoly pro implementaci rozdělené mezi správní orgány a, vyšší, a úrovní IB. Máme tu také rozdíly mezi eh, městskými regiony, mezi venkovskými regiony eh, a tak dále. Eh, jsou to také různé tematické rozdíly, mohou být problémy s oblastmi, jako je sociální inkluze, nízké uhlíkové emise a další. Hlavním efektem, o tom už hovořil Peter, je finanční implementace. Tento slide je založen na datové platformě Evropské komise a modře tady vidíme celkové výdaje na ITI eh, jakožto procento celkového plánu. A eh, Celkové výdaje na politiku soudržnosti jsou znázorněné oranžově, takže vidíme, že implementace operací financované přes ITI e, zaznamenávají značné spoždění na počátku období, ale míra implementace u těchto investic e, se zlepšila. a e, zrychlila se tedy v průběhu roku 2018. E, jsou tu určité variace podle typu instrumentů, o kterém je řeč, a podle typu investic. E, podle dat komise mají zatím nejlepší výkon ISUD. Pak eh, jsou tu určité rozdíly mezi členskými státy. Eh, vidíme tady průměrné eh, výdaje v Evropské unii u těch čtyř nejvýkonnějších členských států. Ty nej, s těmi nejvyššími úrovněmi jsou šedě, s těmi nejnižšími úrovněmi jsou žlutě. Takže vidíme tu zase poměrně značné zrychlení u těch nejvýkonnějších států, ale je problematičtější situace u těch, které jsou v méně rozvinuté fázi. Je poměrně náročné identifikovat jasné korelace eh, mezi charakteristikou ITI a finanční výkonností. Na tomto slajdu vidíme, že některé charakteristiky plánovaného financování ITI na úrovni členské státy oproti eh, míře výdajů na konci roku 2018, ty černé tečky ukazují eh, míru výdajů. Zase je těžké z toho vyvozovat nějaké závěry, ale pár bodů bych zdůraznil. Nejvyšší Eh, míra výdajů je v eh, zemích, kde, které jsou nejméně rozvinuté a kde to souvisí pouze s prioritní osou ERDF eh, e prostřednictvím ISUD, ale pak je to také skupina zemí, která má značnou zkušenost s kapacitou a s implementací takovéhoto typu investic, to je například Nizozemí. Skupina členských států se střední mírou výdajů, je poněkud různorodější. Já bych chtěl zdůraznit případ Polska, které má zdaleka největší eh, finanční alokace na územní nástroje a které značně využívá ITI, zejména prostřednictvím ISUD a eh, má 24 eh, ISUD strategií. Týkají se metropolitních oblastí a hlavních měst regionů. A pokud je o to zjednodušení, tak Například v Polsku ty ISUD eh, jsou eh, združeny do, eh, do, do takového integrovaného souboru. Pokud jde o členské státy, které mají nejnižší úroveň výdajů, tak některé z nich mají poměrně vysoký počet menších strategií, eh, které se implementují a ty se často soustředí na jednotlivé obce a nikoli na širší funkční oblasti. Z toho možná zase plyne, můžeme si orientačně představit, že pokud jde o finanční výkonnost, eh, tak eh, klíčovým problémem je proporcionalita, tedy zohlednění administrativních zkušeností, úrovně financí a zdůraznění spíše funkční právních než administrativních hranic. To všechno eh, je prospěšné, když na to budeme brát ohled. Implementace většího počtu menších strategií eh, často tvoří koordinační a administrativní problémy. Potom dál k monitorování a evaluaci. Už jsme eh, do jisté míry na tomto workshopu zmínili tyto problémy. Některé z nich jsou specifické pouze pro ITI. Je tedy potřeba rozeznat jejich dopad od dopadu samotných jejich programů. E, e, jsou to tedy určité měkčí a tvrdší výsledky v dlouhodobém horizontu. Klíčovou přidanou hodnotou ITI je integrace, eh, takže to máme problém s vývojem indikátorů, které mohou tuto přidanou hodnotu měřit. Jak měřit eh, úroveň koordinační zprávy na určité úrovni, nebo jak měřit synergie mezi různými tématy, mezi různými oblastmi, jaké indikátory na to použít. A u některých strategií eh, je problém s přístupem k datovému souboru, který pokrývá spíše funkční oblast než administrativní jednotku. Tady vidíme určité monitorovací a hodnotící přístupy, eh, které řeší tyto problémy. Eh, já bych chtěl zdůraznit, že je potřeba, zdůraz, eh, že je potřeba vyvinout místní indikátory směrem z dola nahoru, aby se tak dalo podchytit, co se děje v terénu, co se děje na určitých územích. Někde je to založeno na domácích strategiích, jako je to ve Francii, ale důležité jsou také kvalitativní indikátory, jako jsou průzkumy veřejného mínění, mění dotazníky, ty mohou měřit ten méně hmatatelný měkčí dopad eh, investic. A to je neméně důležité. Tak jaká, jaké hodnocení zatím přichází z členských států? Peter už zmínil přidanou hodnotu. Takže eh, důraz eh, bych kladl na projekty, které eh, odstraňují určité specifické místní problémy, které navazují vztahy a tak dále. Tady si myslím, že plynou značné prospěchy z kombinování jednotlivých fondů. Například ekonomické a sociální otázky, pokud jde o problémy na pracovním trhu. Některé členské státy budují kapacity na místní úrovni nové sekretariáty, nové pracovní skupiny což je důležité z dlouhodobého hlediska, a vyvíjí se také kultura spolupráce, tedy zasednout se zainteresovanými stranami u jednoho stolu a debatovat o integrovaném přístupu e, například mezi městem a okolními oblastmi. To jsou potom cenné iniciativy. Jsou s tím samozřejmě způsobené, jsou s tím spojené problémy, e, je potřeba nějak tedy sladit administrativní hranice s funkčními hranicemi, je potřeba zohledňovat tematické priority z dola nahoru, protože máme to samozřejmě operační programy, to je potřeba nějakým způsobem skloubit mobilizovat příjemce. Zdá se, že momentálně převládají městské samozprávy v dlouhodobém horizontu a dala by se posílit účast soukromého sektoru, nevládních organizací a tak dále. Jak už zmínil Peter, důležité je rozvíjet strategické projekty už na počátku programovacího období, aby byly nachystané projekty od samého začátku, eh, jakmile eh, se spustí implementace. Samozřejmě jsou tu určité problémy s regulací a se složitostí implementace, které je potřeba řešit. Pokud jde o designace a veřejné zakázky, eh, tak eh, tady jsou určité specifické eh, implikace pro, ET, e pro ITI, které mohou bránit integraci v terénu. Pokud jde o data o integraci, vidíme tu příklady silné integrace na strategické úrovni a směrem doprava se dostáváme k operační úrovni, kde je integrace komplikována těmi překážkami, o kterých už jsem hovořil. Existují ale slibné a cené příklady projektů, které se implementovaly paralelně nebo koordinovaně mezi ESF a ERDF. A v našem briefingu zmiňujeme případ Rotterdamu, kde právě probíhá spolupráce ESF a ERDF velice zajímavá, na to stojí za to se podívat. Pokud jde o doporučení, tak velice stručně budování kapacity, to je nesmírně důležité, proporcionalita je klíčová, načasování. Je potřeba se postarat o to, aby strategie vznikaly ve stejné době jako programy a aby už existovaly eh, návrhy projektů pro ITI, které by se daly implementovat co nejrychleji. Monitoring a evaluace eh, je potřeba eh, najít způsob, jak prokázat přidanou hodnotu a potom udržitelnost. Čerpání z různých zdrojů, aby byly ty identifikované hodnoty zohledněny v dlouhodobém horizontu. Peter už zmínil perspektivu do budoucna, já bych tady zdůraznil pár aspektů reakcí členských států nejistota eh, spojená s implementací napříč politickými cíly. To je problém, kterému se musíme věnovat. Je potřeba zvýšit flexibilitu a eh, také ring fencing eh, zvýšit na 6 a jak jsem už zmínil, pak jsou tu problémy s integrací fondů v terénu. Děkuji moc krát a omlouvám se, že jsem mírně přetáhl. Děkuji, to bylo nesmírně zajímavé. Máme tolik materiálu, že bychom mohli udělat ještě jeden workshop, ale teď eh, půjdeme na příklady z dvou konkrétních území, poměrně odlišných území. Máme tu příklad z České republiky, z města Plzeň a potom tu máme příklad ze Sicílie, z Itálie, eh, z města Messina. Takže nejprve dávám slovo panu Erichu Benešovi, řediteli zprávy evropských projektů města Plzeň. Takže prosím, máte slovo. Hello, I have prepared... Dobrý den. Já mám, já mám připravenou eh, prezentaci, ale vzhledem k tomu, že má angličtina není dokonalá, budu hovořit eh, svou mateřštinou a spolehnu se na tlumočení. Yes. Takže eh, já bych vám rád představil eh, ten pohled eh, ze strany nositele nebo připravovatele, nositele a realizátora strategie na té nejnižší úrovni. Uh, Něco málo z historie. Eh, v České republice vlastně jsme začali eh, přibližně v roce 2004. Eh, jak vidíte, ten, ta role toho čerpání se postupně zvyšuje. Není to pravda samozřejmě jenom o administrativě, ta se také zvyšuje, bohužel. Eh, dá se říct, že eh, v posledním eh, tom současném období máme připraveno na čerpání nejvíce projektů. Je to dané také tím, že čer, bude čerpat nejenom město jako takové, ale zaměřili jsme se na přípravu větších projektů, propracovanějších projektů, které samozřejmě spotřebují z peněz a vlastně obslouží nejenom město Plzeň, ale i region jako takový. Ty projekty jsou většinou eh, z oblasti infrastruktury, protože jsme se zaměřili na eh, odstraňování vlastně toho infrastrukturního eh, dluhu, ale je pravda, že Plzeň a okolí se zapojuje do normálních evropských struktur. Možná jste zaregistrovali, že město Plzeň bylo i Evropským hlavním městem kultury. Tak, současné programové období. Eh, byl to pro nás start integrovaných nástrojů, eh, je to čas nastavování pravidel, ale eh, dostali jsme se toho, že jsme se opozdili prostě o tři roky. Ty integrované nástroje nebyly připravené včas a vlastně místo v roce 2014 tak začaly se realizovat až o tři roky později. To se snažíme teď dohnat, protože v současné době to pravidlo N plus 3, eh, které máme, nás nutí eh, ty projekty zrychlit, to čerpání a i tu realizaci, eh, realizaci nějakým způsobem doháníme. Ale myslím si, že jsme se s tím vyrovnali a v současné době i na tom předchozím grafu bylo vidět, že čerpat jenom trošičku zpomalit kvůli tlumočníkům, ano, ale dobře. zvládají to perfektně, ale jenom trošičku. Já jsem se snažil dodržet ten časový limit, abych toho dokázal říct co nejvíc. Takže eh, pokračujeme. Eh, Tady, má, tady, abyste věděli, tak abyste měli představu o tom, eh, jaké, eh, jaké jsou eh, metropolitní oblasti v České republice. Máme tam vlastně tři druhy metropolitních oblastí. Metropolitní oblast Praha, ta je specifická, ale jsou tam především dvě eh, eh, vícejádrové a eh, jednojádrové metropolitní oblasti. Mezi ty jednojádrové patří právě, právě plzeňská metropolitní oblast a mezi ty vícejádrové patří například Ostravská metropolitní oblast nebo Ústecko-Chomutovská metropolitní oblast. Tak. Připravil jsem si pro vás dva, případy, eh, dva příklady eh, vlastně těch integrovaných projektů, kde podle eh, nás se dá právě na těchto příkladech představit vlastně ten přínos toho, proč vlastně budoucnost čerpání a budoucnost spolupráce vlastně v těch integrovaných nástrojích je právě v těch nástrojích ITI jako takových. Zpátky. se mi to, jo, ta, už se, jsme zpátky. Takže eh, první z nich je představení vlastně integrovaného nástroje eh, z partnerského, eh, partnerské strategie Hradec Pardubice, což je ta vícejádrová metropolitní oblast jako taková a je to příklad vlastně v oblasti dopravy, kde eh, se eh, setkávají vlivy, eh, kdy vlastně podporuje se veřejná hromadná doprava, má to environmentální projekty nebo dopady, má to i vlastně dopady na, na dostupnost území, dostupnost pracovní síly jako takové. Tak, tady vidíte, eh, tady vidíte, co všechno se vlastně v tom eh, území udělalo. Eh, jsou to projekty, které vlastně zahrnují inteligentní systémy, budování vlastně přestupních terminálů, budování trolejbusových eh, tratí jako takových, terminálů, které eh, jsou, který jsou eh, vybudované v různých městech celého regionu. To znamená, dá se říct, že se nerealizují projekty, které jsou jenom bodové, ale realizují se projekty, které mají dopad na celé území. Tady jsme se pokusili ukázat některé konkrétní projekty. Vidíte, že jsou za relativně vysoké, vysoké peníze a že jsou z různých oblastí jako takových a že mají vlastně ten regionální dopad, který eh, má vlastně nějakou tu vyšší přidanou hodnotu. Jak řekl kolega tady v eh, té předchozí prezentaci, ještě stále nevíme, jak to eh, měřit, ale právě to propojení je pro nás jedna z těch nejdůležitějších příkladů vlastně té integrovanosti a proč by se měly ITI realizovat jako takový tak eh, tady vidíte příklad z, našeho, z naší metropolitní oblasti. My jsme se eh, eh, pokusili zaměřit na delší, na, nebo, nebo na nějakou strategii, která vám ukáže taky trochu jinou oblast. A to je podpora technického vzdělávání. Navazujeme vlastně na historii, na historii toho, co v Plzni je. Možná znáte průmyslový podnik Škoda, nejenom jako výrobce zbraní, ale jako třeba výrobce eh, dopravní techniky jako takový, který má určitou historii. A protože eh, máme vlastně u nás eh, tradici strojírenství a tradici eh, nějaké, nějaké výroby, tak chceme navázat na tuhle tu záležitost. Je tam nedostatek pracovní, nedostatek pracovní síly. Tak jak tomu pomoci? Školství a vlastně vzdělávání je taková černá díra, kde by se utratily obrovské peníze prakticky ve všech oblastech, takže my jsme se Tak, my jsme se zaměřili černá díra, asi takhle. Eh, my jsme se zaměřili teďka na podporu vlastně eh, těhleté, <laughs> těhletě, eh, toho technického vzdělávání ve všech, ve všech sektorech. Jak to vlastně podpora základních škol, středních škol, mimo, mimo školních aktivit, budujeme vlastně robotické centrum, eh, budujeme další, eh, další projekty a celý ten vlastně, eh, celý ten projekt je složen z desítek projektů jako takových a má jeden, jeden cíl, zlepšit vlastně konkurenceschopnost regionu, dosáhnout vlastně vyšší přidané hodnoty, to znamená, pokud dokážeme v Plzni vzdělat víc technicky vzdělaných nebo technicky technicky zaměřených lidí. Můžeme tam vlastně vybudovat i e, průmysl, který bude mít přidanou hodnotu a to podle mě bude mít dopad nejenom prostě na region, e, který je okolo Plzně, ale bude to mít samozřejmě dopad i na, e, na Evropskou unii jako takovou. Tady vidíte zase některé konkrétní eh, projekty, které jsme eh, realizovali a eh, tady vidíte, že se skládají vlastně z různých oblastí a jsou provázané vlastně jenom tou myšlenkou podpory technického vzdělávání jako takového. Tak, budoucnost, budoucnost která, kterou vidíme my v integrovaných nástrojích. co eh, bychom chtěli eh, vlastně navá- chtěli bychom navázat na současnost. Měla by to být vlastně evoluce, ne revoluce. Eh, chceme, chceme podporovat, chceme podporovat vlastně ten současný stav, ale rádi bychom se vyvarovali těch chyb, které se vlastně udělaly v tom současném období. A to je třeba například ten časový nesoulad toho startu přípravy a čerpání s tím, co Eh, co eh, jsme viděli do této chvíle. To znamená, eh, už teď začít připravovat vlastně ty strategie, začít připravovat konkrétní projekty, začít kombinovat a dohodovat se vlastně s partnery v území na vypracování konkrétní strategie jako takové. Není to jednoduché, protože samozřejmě ten časový horizont je velký a určit teďka konkrétní, eh, konkrétní výstupy toho, co bude za 7-10 let, eh, je složité. Přesto se na to, o to musíme postup, eh, pokusit. Musíme začít spolupracovat vlastně s administrátory nebo s těmi, kdo s námi spolupracují na té národní úrovni a vytvářejí vlastně pravidla celého, celého toho období jako takové, takového. A obávám se, že i ta příprava se bohužel zase trošku spožďuje a že pokud by mělo začít programové období v roce 2021, tak to opět nestihneme. Bude to škoda a e, ty velké projekty, velké cíle, e, které bychom rádi e, realizovali, tak potřebují prostě svůj čas a je nutné, aby je nutné se jim vlastně začít věnovat už teď. I při těch současných stan- vědomostech, jako které jsou. Tak a e, trošku máme problém taky se zakotvením vlastně těch nástrojů do národní legislativy. E, to je možná interní problém e, České republiky, ale dá se předpokládat, že e, se to snad vyřeší pro příští programové období. já eh, jako eh, osoba, který, která eh, pracuje vlastně v projektovém řízení, jsem zastáncem integrovaných, integrovaných projektů jako takových. Podle mého názoru za prvé působí pro rozvoj regionu. Jsou to, cílové, jsou to projekty, které naplňují různé strategie. Není jsou to projekty, které se dělají ad hoc. Tím pádem dají se připravovat vlastně projekty, které jsou složitější, náročnější na přípravu nejenom časově, ale i vlastně z hlediska finančních a z hlediska financí a naplňují vlastně některé schválené koncepce a přispívají vlastně k rozvoji eh, regionu. Zapojují širší eh, eh, veřejnost. Dá se předpokládat, že při přípravě těch strategií se potkáme se spoustou lidí a dokážeme vlastně na těch strategiích a na těch konkrétních projektech doložit tu, tu integrovanost. A tím pádem, pokud budeme spolupracovat při zpracování strategií a realizaci strategií se širším publikem, dá se říct, že ty, eh, to publikum jako eh, se eh, bude podílet, bude podílet na těch projektech a dá se říct, že i vlastně povědomost a, jak bych řekl, povědomost o, Česk- eh, o, Evropské, o Evropské unii, o tom, jako v jaké, jaké se dělají projekty a proč se eh, dělají, eh, bude daleko lepší. Tím to znamená, že obraz Evropské unie a evropských, evropských struktur se dá zlepšit a vlastně spopularizovat jako takových. Tak a to je asi z mé strany, už jsem stejně přetáhl vše. Děkuji. děkuji moc. Um, thank you so much and... Děkujeme mnohokrát. A v neposlední řadě půjdeme na jich, na Sicílii. Je s námi Carlota Previti, která je členkou místní rady zodpovědná za ITI eh, v Messině. Prosím, máte slovo. Eh, My intervention. Děkuji moc krát. Já budu hovořit o eh, integrovaném přístupu k udržitelnému městskému rozvoji a o eh, jeho implementaci v Mesíně, což je město na severním pobřeží Sicílie. Jde o 13. největší město Itálie na počet obyvatel a eh, první město, pokud jde o povrch a počet podřízených obcí. A já se zabývám evropskými fondy. Pokud jde o integrované u územní investici, máme v Mesíně eh, několik programů PON Metro na národní úrovni a potom Pato Permesina a Agenda Urbana na regionální úrovni. PON Metro je první národní program, který se zabývá přímo eh, středními a velkými městskými oblastmi a rozvíjí se podle čtyř os. Je to digitální agenda, veřejné služby a městská mobilita, eh, služby pro sociální začlenění a infrastruktura pro sociální začlenění. Rozpočet činí zhruba 85 milionů euro a kromě tohoto programu máme ještě POK Metro, což je doplňkový operační program, který má 34 milionů v rozpočtu a ten je momentálně ve fázi plánování. Potom je tu Agenda Urbana, což je program ITI, který má dva hlavní cíle – Prvním je podporovat malé a střední podniky a jejich inovace a druhým cílem je řešit problém pobřežní eroze a hydro, hydro, hydrogeologických rizik. Rozpočet Agenda Urbana je 34 milionů euro. A pak eh, je tu eh, dohoda pro rozvoj metropolitního města Messina, která združuje 32 projektů z oblasti eh, ekonomického rozvoje životního prostředí, turismu, kultury a sociální inkluze. Rozpočet činí 102 milionů eur. Až doteď eh, bylo ITI značně administrativně složité a proto nepřinášelo příliš mnoho výhod, pokud jde o efektivitu eh, projektů a eh, výsledků. A nyní by měla nastat větší koherence mezi evropskými výzvami a strategiemi udržitelného městského rozvoje s použitím nástrojů ITI. A to použití by mělo být efektivnější. Koordinace a spolupráce mezi různými úrovněmi státní zprávy je klíčová. V současné politice soudržnosti a využívání ITI je několik problémů. Zejména místní orgány eh, nemají systematicky vliv na vyjednávání při vybírání eh, cílů a priorit. Musí splňovat složité procedury eh, při žádání o finance, při jejich zprávě a při jejich využívání. Tematické cíle jsou stanovené v současné regulaci a nevždy korespondují s kompetencemi místních orgánů, takže je potom těžké pro tyto orgány finance využívat. Kromě toho místní orgány jsou závislé na jiných úrovních státní zprávy, které poskytují e, spoluúčast na financování. Pro nás je velice těžké kombinovat různé fondy pro multidimenzionální teritoriální strategie, vzhledem k tomu, že pro e, žádosti, zprávu, monitoring a kontrolu různých fondů platí velice různorodá pravidla. A konečně e, finanční priority se orientují orientují zejména na inovaci, e, což nevždy řeší problémy venkovských oblastí nebo méně konkurenceschopných oblastí se strukturálními problémy. A nyní několik doporučení eh, pro pravidla po roce 2020. Požadujeme ambiciozní eh, politiku soudržnosti, která by byla podpořena dostatečnými zdroji. Požadujeme zajištěný rozpočet pro nástroje ITI. Eh, za druhé, prvky momentálně obsažené v etickém kodexu ohledně principu partnerství by měly tvořit právně závaznou část budoucího nařízení budoucího regulačního rámce. Za třetí, navrhujeme Eh, aby byly uzavírány dohody o partnerství mezi Evropskou komisí, členským státem a místními orgány, eh, což by úzce provázalo eh, politiku soudržnosti s místními potřebami. Za čtvrté, intervence pomocí nástrojů ITI by se měly soustředit na problémy v terénu a měly by brát v potaz různorodost oblastí a jejich potenciál by měl přispět k vybudování přístupu založeném na místě. Politika soudržnosti by se neměla soustředovat pouze na nejkonkurenceschopnější oblasti, ale měla by také odstraňovat problémy v rizikových a znevýhodněných oblastech bez ohledu na eh, jejich povahu, ať už jde o eh, venkovské, městské nebo poloměstské oblasti. A eh, za, za páté, společné tematické cíle nebo investiční priority by se měly určovat podle místních a regionálních potřeb a neměly by se rozdělovat na evropské úrovni. Za šesté, Doporučujeme, aby všech pět současných fondů podléhalo jednotnému regulačnímu rámci, který by odstraňoval eh, díry, které momentálně existují a překryvy. Eh, je potřeba tuto situaci eh, ohledně pravidel radikálně zjednodušit a vyjasnit, aby ITI mohlo posílit místní orgány a aby tyto mohly rozhodovat o nasazení eh, případných eh, intervencí, aniž by se museli bát eh, zodpovědnosti v případě drobných nedostatků a selhání a chyb. Pokud jde o inteligentní specializaci, tak musíme zapojovat univerzity a výzkumná centra, za osmé, eh, delegace pravomocí a odpovědností příslušným místním a regionálním orgánům při výběru projektů a zprávy evropských financí eh, by měla být posílena v příštím programovacím období. A za deváté, nutné podmínky pro státní pomoc nebo eh, veřejné zakázky pro ITI musí být zjednodušeny a neměly by být větší zátěží, než je tomu u ostatních evropských programů. Za desáté, pokud jde o kondicionalitu, eh, systém výsledkových indikátorů by měl být zjednodušen, aby správní orgány eh, mohly snadněji rozhodnout o tom, jaké, jakých výsledků má být dosaženo, aby to pro ně bylo relevantní. Eh, povinnost týkající se kondicionalit by měla být úměrná finanční alokaci pro příslušnou oblast. Za jedenácté, požadavky na audity a kontroly by se měly zakládat na na kritériích rizik a na předchozí chybovosti, kterou eh, vyhlašuje Evropský účetní dvůr. V tomto smyslu je nutné, aby správní a auditní orgány se sešly v rané fázi plánování, aby se pak zabránilo nějakým nesrovnalostem v budoucnu. A závěrem eh, bych chtěla říci, že požadujeme nový konzolidovaný nástroj budování kapacit pro všechny eh, evropské fondy a zejména pro ITI, eh, které jde nad rámec stávajících opatření pro technickou pomoc, které jsou k dispozici jakémukoliv orgánu, kterému bude svěřena zpráva eh, financí tak eh, bude zajištěno dostatečné personální vybavení, eh, řádné nakládání s prostředky, eh, dodržování pravidel veřejných zakázek a státní pomoci a zjednoduší se transfer znalostí mezi správním orgánem a realizátorem. Požadujeme zjednodušení a snížení počtu předpisů a delegovaných aktů v oblasti kontroly a auditu. Zejména vzhledem k tomu, že finanční obálka pro místní orgány je poměrně malá, čím, takže by se zvýšila právní jistota, zejména když do hry vstupuje několik eh, dohledových orgánů, regionálních a národních. Přístup jednotného auditu by se dal zavést na základě důvěry, což je čím dál zajímavější vyhlídka v zemích, které mají dostatečnou zkušenost eh, se spolehlivými kontrolními institucemi. Společné eh, tematické cíle nebo investiční priority by se měly určovat podle místních a regionálních potřeb a ne, eh, neměly by se jednotně stanovovat na evropské úrovni. Podporujeme stupeň tematické koncentrace, ale výběr tematických cílů a investičních priorit by měl být ponechán příslušným eh, správním nebo realizačním eh, subjektům v závislosti na jejich okolnostech. A tímto způsobem mohou být priority lépe ušité na míru místním potřebám a místním a regionálním eh, kompetencím, kontextům a strategiím. Děkuji vám za pozornost. Děkuji moc krát. Já si myslím, že jste, nám, že, že jste teď komisi dali mnoho zajímavých podnětů a velice rádi si vyslechneme eh, komentáře komise k těmto podnětům. Já jsem si všimla, že na obou těch územích, přestože jsou to území radikálně odlišná, eh, tak o tamtud přicházejí stejná doporučení. Takže opravdu myslím si, že byste to neměli brát na lehkou váhu a právě výbor pro rozpočtovou kontrolu je zprostředkovatelem kontaktu, takže v komisi byste měli poslouchat. E, každopádně já mám několik otázek. E, já bych chtěla moc krát poděkovat sekretariátu e, tohoto výboru za zorganizování tohoto slyšení, protože si myslím, že to bylo dokonalé složení řečníků a že jsme získali ucelený přehled o ITI. Takže děkuji ještě jednou za uspořádání této akce se Společně se mnou samozřejmě, ale děkuji zkrátka za tu kombinaci řečníků, která se opravdu povedla. Já mám několik otázek. Já začnu panem Takáčem, prvním řečníkem. My jsme hovořili o té eh, dobrovolnosti, o dobrovolném nástroji. Já bych se chtěla zeptat na možnost eh, povinného používání ITI eh, nebo o nějaké minim, o nějakém minimální alokanci z ERDF na všechny projekty v rámci ESIF. A druhý bod se týká správní struktury ITI. Já jsem si všimla, že v tom návrhu chybí eh, zprostředkovatelské orgány, eh, ale stále regiony, města a obce nemají poslední slovo v tom, jaké projekty a jaké intervence se nakonec budou financovat protože eh, ten, tu konečnou selekci mají na starosti správní orgány podle té řídící struktury. Takže je tu nějaká možnost dát kompetenci rozhodovat na místní úroveň, aby se zvýšila flexibilita? Co si o tom myslíte? A pokud vám to nevadí, tak já položím všechny své otázky a potom položí otázky paní předsedkyně Gresle a pak vás poprosíme o odpovědi. To by bylo patrně nejlepší. Já mám na doktora Ferryho otázku ohledně výzkumu, co se týče finanční implementace. V současném víceletém finančním rámci bylo spoždění zhruba dva roky při implementaci ITI. Eh, Takže z toho akademického pohledu očekáváte podobná spoždění i v příštím víceletém finančním rámci, o kterém se zatím ještě jedná? A co si myslíte o integrování eh, strategie ITI do dohod o partnerství, čímž by byl vytvořen ten reálný přístup založený na místě place-based approach? A ještě jedna otázka na vás, protože mě to zajímá. Co přesně myslíte tou funkční oblastí? Měly by členské státy rozhodnout o vytvoření takovýchto oblastí, nebo by to mělo být ponecháno na zainteresovaných stranách, ať rozhodnou, co vnímají jako funkční oblast? To by mě zajímalo. Pane Beneši, konkrétně k vaší prezentaci, já jsem si všimla, že v stávajícím víceletém finančním rámci město Plzeň operuje s největším objemem evropských financí. Je to kvůli implementaci ITI, nebo proč tomu tak je? A jak byste popsal svou spolupráci s operačními programy při přípravě dokumentů ke strategii ITI? Jak funguje ta synergie? A paní Previty, na základě vašeho třetího doporučení z toho velkého manuálu, který jste připravila pro komisi, k vašemu třetímu doporučení bych se chtěla zeptat stejně jako pana Ferryho na integraci strategie ITI do dohod o partnerství. Myslíte si, že e, takováto kondicionalita by byla přijatelná pro členské státy a že by přinesla kýžený efekt? A potom ještě ke státní pomoci, vy jste ji zmínila. E, jaké zjednodušení byste si představovala? Jaké máte na mysli? E, například vyloučit ITI ze státní pomoci úplně, anebo nějakou specifickou regulaci pro projekty v rámci ITI? A ještě na účetní dvůr, já jsem na vás nezapomněla, ale vy jste ta nejvyšší kontrolní úroveň, která kontroluje všechny ostatní. Eh, já bych se chtěla vyjádřit také k vašim doporučením. Eh, jak to vidíte tedy z auditorského hlediska? Vy jste hodně hovořil o zjednodušení Zjednodušení se ozývalo ve všech příspěvcích, takže jakou máte eh, s tímto konkrétní zkušenost. Já vím, že mám hodně otázek na všechny z vás. Já doufám, že jste si je zapamatovali. A nyní dávám slovo paní Gresle, paní předsedkyni, prosím. Mnohokrát děkuji, já bych chtěla také srdečně poděkovat, bylo to velmi zajímavé. Já jsem se pokoušela přesně naslouchat, ale stále jsem nepochopila tu první otázku komise. Co se eh, týče tohoto integrovaného přístupu, podle mě se jedná v podstatě o normální projekty eh, evropských eh, strukturálních fondů. Jak se i ty tedy odlišují od těch normálních projektů strukturovaných fondů EU. Samozřejmě já vím, že jsou tam určité ekologické aspekty a určitá spolupráce v tom regionu. To by samozřejmě bylo žádoucí a mělo by to být vypichnuto. Takže já jsem vzala na vědomí tuto prezentaci, takže nemusíte ji opakovat. A druhá otázka. Polsko. Polsko skutečně se účastní výrazně na těchto programech. Jak to vysvětlujete? Jak to, že to do Polska skutečně takto přichází pozitivně, zatímco v ostatních členských státech tomu tak není? Takže tady by bylo dobré si udělat představu. A potom jsme tady měli ty zástupce těch regionálních úrovní. Děkuji za to, že jste tady byli, za ty příklady a za vaše zkušenosti. A teď bych chtěla vědět, jaká je tu účast eh, národní úrovně na výběru těch projektů. To by mě zajímalo, to je první otázka. A pak na oba bych se chtěla podí- e, obrátit. Tady se hovořilo o tom přehledu účetního dvora bylo jasné, eh, že by bylo dobré vidět, jakou máte zkušenost s těmi evropskými projekty, jakým způsobem skutečně napomohli, nebo ta evropská zkušenost není k ničemu, protože v podstatě je to eh, na té lokální úrovni jiné. Eh, jakým způsobem tady se dají využít tyto evropské zkušenosti? Děkuji. Just... Tak mohu-li Ehm, protože už máme jenom 15 minut, navrhla bych, že bychom začali v opačném pořadí, tedy že bychom začali eh, paní doktorkou eh, z Mesíny a eh, pánové z komise by byli na závěr, aby to uzavřeli. Paní doktorko, máte slovo. Já začnu tou otázkou ohledně kondicionality. Co se týká těch pravidel státní pomoci, tak eh, já bych doporučila, aby předpoklad pro eh, státní pomoc byl v ITI zjednodušen, protože my máme tomto druhu integrovaných programů velmi malé podniky, pro které jsou ta pravidla až příliš komplikovaná a nemohou se jimi řídit. Co se týká kondicionality, tak budeme-li mít eh, takovéto předpoklady, doufáme, že efekt těch integrovaných programů v městech, kterých se budou účastnit různí aktéři, povedou k programům, které budou více eh, vytvořené podle potřeb konkrétní oblasti. Co se týká výběru na národní úrovni, v tom jako místní orgány zapojeni nejsme. My jsme místní samozpráva, takže jsme tak trochu zapojeni do regionálních otázek, ale na národní úrovni v tom nehrajeme vůbec žádnou roli. Co se týká mých zkušeností s evropskými projekty, no tak já jsem snad už pochopila ten mechanismus integrovaných fondů, mechanismus integrovaného přístupu k podpoře a zprávě místních samozpráv při řešení e, problému tohoto druhu, protože nám jsou různá překrývající se pravidla, hrozí všelijaké audity a to je pro nás velká zátěž, protože ta pravidla se také vyvíjejí a pro nás je velice obtížné chápat ten systém několika různých sad pravidel. Takže mně tento systém pomohl. A je pro mě nyní snazší chápat tu evoluci, protože eh, chápu, že i na základě mých zkušeností z Evropské komise a Evropského parlamentu, zkrátka bylo to prospěšné a eh, jednoznačně bych eh, ty zkušenosti doporučovala i ostatním. Takže já se pokusím odpovědět eh, na ty eh, otázky, na první otázku paní předsedkyně. Eh, jak kdo, eh, kdo co hodnotí. Eh, v našem případě nebo v případě České republiky my jako samozpráva připravujeme vlastně ty strategie jako takové a předkládáme ke schválení vlastně národním orgánům. A ve chvíli, kdy máme schválené ty strategie jako, jako, jako celek, tak potom v rámci té samozprávy, v rámci toho té administrativy vlastně to ITI schvaluje pouze soulad nebo nesoulad eh, s tou strategií jako takovou. Eh, v současné době potom veškeré to další hodnocení a eh, další věci, které jsou potřeba při té administrativě, dělají vlastně národní orgány a ty jednotlivé operační programy jako takové. Tak to je doufám odpověď na paní předsedkyni a potom eh, na paní eh, poslankyni, eh, kolik, proč tolik peněz v současném období. No právě proto, že se nám podařilo připravit vlastně projekty, které mají nějaké synergie, které jsou větší a na které jsme měli projekt, peníze rezervované. Podle mého názoru je to vlastně lepší využívání evropských peněz, protože se ne, nemrhá penězi na přípravu věcí, které nebudete nakonec realizovat připravujete projekty, eh, které jsou podloženy nějakou konkrétní strategií, nejsou to projekty ad hoc, které můžou mít třeba nějaký jenom lokální dopad, ale tady to má prostě nějaký význam pro celé toto území, pro rozvoj celého toho regionu jako takového. A ty projekty na sebe navzájem navazují. A i proto se nám podařilo vyčerpat, nebo máme samozřejmě, ne, to nejsme ještě na konci, ale podaří se nám vyčerpat eh, vlastně eh, více peněz. Eh, spolupráce s jednotlivými operačními programy, další otázka. Eh, ta spolupráce eh, není jednoduchá. My spolupracujeme samozřejmě především s Ministerstvem pro místní rozvoj a Protože, ale eh, v současné době doufám, že ta spolupráce bude lepší než v tom minulém programovém období. Tam došlo k tomu, že my jsme se vlastně s těmi strategiemi trefovali do, toho, eh, do těch už napsaných eh, strategií těch jednotlivých operačních programů. A pokud se nám podaří dodržet ten časový rámec, který máme, to znamená, že představíme nějaké ty první první formy strategie které, pro to příští programové období cca do poloviny letošního roku, tak Pevně doufám, že eh, spolu, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj se ty naše závěry promítnou do těch, eh, do těch vlastně jednotlivých operačních programů a eh, budeme moci to realizovat vlastně v synergii, ne proti těm operačním programům jako takovým. Okay. Um, thank you. Tak děkuji té první otázce, ta, to se, ta se týkala pravděpodobnosti spoždění finanční pomoci. Pravděpodobně tam budou zaznívat ty obavy, které tady zazněly dnes, že tady že budou problémy s implementací, ale na druhou stranu eh, bych řekl, že se v členských státech pomalu, ale jistě budují zkušenosti, jak se těmito investicemi zabývat. Tvoří se kapacity, a to by mělo být, mít dopad i na příští období. Rovněž jsme tu slyšeli od přímo zúčastněných osob, že si uvědomují, jak důležité je připravit strategie a projekty včas, to znamená co nejrychleji. Jinými slovy, existuje povědomí o tom, že toto musí být jejich priorita, ale samozřejmě to závisí na širším kontextu politiky soudržnosti, na rozpočtech a tak dále. Další otázka byla na ITI a partnerské dohody. Já si myslím, že to je velice relevantní, protože v různých členských státech vnímáme různou úroveň frustrace ve smyslu, jak silný nebo slabý je ten teritoriální rozměr celé této politiky, jakožto horizontální aspekt. Samozřejmě je zde ta otázka variace mezi členskými státy. Někde se to tak nezdůrazňuje, protože to dělají stejně tak na domácí úrovni, a nebo je k dispozici jen menší objem finančních prostředků. Na to je také potřeba pamatovat, ale myslím si, že minimálně popis toho, jakým způsobem by nějaký členský stát řešil tuto integrovanou teritoriální záležitost, že to musí být součástí těchto, těchto dohod. Za třetí, funkční oblasti. Má to být nadiktováno od někud z vrchu a nebo to má být nějak nastaveno od spoda, to je podle mě proces, který bude probíhat nutně na více úrovních. Jde o spolupráci, to je to zásadní. A v rámci spolupráce je potřeba nastavit to optimální teritorium v kontextu konkrétního členského státu. Takže pro mne to není otázka buď a nebo. Je to otázka interakce mezi všemi úrovněmi. Další otázka se týkala eh, toho, proč se Polsku daří tak dobře. No zde je několik aspektů. Poláci se zdá dokázali identifikovat strategické funkční oblasti například kolem regionálních hlavních měst nebo v metropolitních oblastech a ten jejich postup celkově se zdá být logický v tomto smyslu. Rovněž bych zopakoval to, co zaznělo v mé prezentaci, že ty regionální programy, v rámci kterých tyto projekty ITI probíhají, jsou financovány z více fondů. Jsou jak z Fondu pro regionální rozvoj, tak z jiných fondů. Jinými slovy, je tam větší prostor pro integraci jednotlivých projektů a strategií. A to může být další faktor toho, proč se jim tak dobře daří. Děkuji. I já bych začal od konce. A ta poslední otázka se týkala eh, Polska, skvělého pokroku tam a toho, proč se ten pokrok nereplikuje i jinde. Jak eh, uvedl zástupce účetního dvora, tak nástroje v rámci regulačního rámce EU jsou už teď poměrně jednoduché, co se týká ITI. Ale to neznamená, že nemohou být složité. A v poslední strategické zprávě komise v roce 2017 mezi závěry, co se týká různosti využívání prostředků z evropského rozpočtu, že to je v důsledku různých regulačních rámců na národní a regionální úrovni v členských státech. Podíváme-li se například Polska, tam Příprava postupu ITI začala mnohem dříve než v tom období 2014 až 2020. Je to postup, který je zakotvený v národní politice, a to je také velice důležité. Pokud eh, existuje nějaká národní, teritoriální nebo urbální politika, která může poskytnout administrativní podporu pro tyto projekty, že to institucionalizuje postupy nebo možnosti spolupráce mezi jednotlivými aktéry, případně, že to zlepší zodpovědnost nebo to zlepší návrhy strategií, které musí být samozřejmě dostatečně kvalitní. To všechno jsou velice důležité faktory v rámci rychlého a efektivního využívání těchto nástrojů. Máme země, které měly velice složitá východiska, ale vytvořily efektivní systém a teď se jim daří poměrně dobře. A máme země, které stále tak nějak nemohou té efektivity v oblasti investičních nástrojů dosáhnout. Takže jde skutečně o národní správní rámec. Druhá otázka od paní Kresle, tedy ten integrovaný přístup. Ano, integrovaný přístup to je samotné srdce eh, politiky soudržnosti. Nástroj ITI, a jiné integrované nástroje nabízejí to, že ten integrovaný přístup je aplikovatelný i nad rámec té tradiční programové úrovně politiky soudržnosti. Protože ty programové principy a to, že máme víceleté programy, to už v podstatě to je sam o sobě takový integrovaný strategický rámec, ale ITI nabízí to, a je to vidět také na konkrétních příkladech, že toto se netýká pouze metropolitních oblastí, nabízí to integraci i na úrovni projektů. Podporuje to synergie mezi jednotlivými projekty, a to nejenom na bázi ad hoc, eh, ale projekty se vybírají pro dané konkrétní území. Teď k otázce paní Dlabajové ohledně zprávy, ohledně managementu. To je hodně zajímavá otázka. Ten budoucí návrh se bude snažit eh, celou věc eh, zprávy vyjasnit. Alespoň do té míry, aby eh, role místních a teritoriálních orgánů byla jasná v tom smyslu, že mají zhodnotit konzistentnost strategických projektů, budou muset učinit strategické volby, zda je daný projekt potřebný pro dané území, a nebude tam potřeba mít i jakýkoliv status nějakého, nějakého prostředníka nebo něco takového, ale podle pravidel sdíleného managementu, tak eh, konečné slovo má vždy eh, ta, ten správní orgán, případně to pak může delegovat na nějakého prostředníka, to bude nadále možnost, ačkoliv eh, Máme i z místní úrovně zkušenosti v tom smyslu, že městské orgány nejsou vždy nutně ty nejlepší, které mají mít na starosti všechny ty kontroly způsobilosti, kontroly státní pomoci, konzistentnosti s regulačními požadavky ze strany EU, protože to výrazným způsobem navyšuje administrativní zátěž na lokální úrovni. A pokud existuje dobrá spolupráce, víceúrovňová spolupráce mezi správními orgány a národními, ať už to jsou ministerství nebo čímkoliv jiným, tak to mohou být právě ty vyšší úrovně, které tuto zátěž z místní úrovně mohou převzít. A co se týká dobrovolnosti, činnosti ITI. To je také citlivé téma, protože ITI jakožto nástroj je dobrovolný, ale integrovaný postup dobrovolný není. To je závazné i na místní úrovni, co se týká udržitelného urbáního rozvoje. Přičemž nařízení navrhuje to, aby se zdůraznilo, co znamená integrovaný postup z operačního hlediska. Že si to žádá integrovanou teritoriální strategii, k tomu máme nový článek, že to znamená zapojení místních aktérů a to je něco, co je tedy povinné. Nástroje, které, považu- které jsou považovány za užitečné v rámci konkrétního teritoriálního kontextu, No tak toto bude i nadále dobrovolné, protože neexistuje jednotný vzorec nebo jednotný nástroj, který by bylo možné aplikovat eh, od těch, eh, od těch oblastí eh, venkovských až po městské. No a nakonec ještě jednou vám děkuji za pozvání komise a díky také, že jste přizvali tak skvělé příklady přímo z terénu. Beru na vědomí všechny jejich návrhy a doufám, že v rámci těch regulačních a programovacích vyjednávání v členských státech eh, a při designu místních strategií se nám podaří tyto aspekty zohlednit. Děkuji. Děkuji, já budu velice stručný, abychom to mohli celé uzavřít. Ano, ta doporučení pocházející e, z mm, expertů jak z akademického světa, tak z terénu jsou velice zajímavá. Pro mne to v podstatě ukazuje, že se snažíme identifikovat problémy tam, kde existuje nějaká komplexnost. A myslím si, že je potřeba, abychom se na celou věc podívali také z právního hlediska. Takže když řekneme třeba státní pomoc, jaký lze dosáhnout, nebo veřejné zakázky, to je to samé. Musíme se podívat na to, jaké jsou náklady, které souvisí s těmito otázkami co naopak jsou výhody eh, těchto procesů. Takže to jsou všechno věci, které je potřeba analyzovat. Jak jsem řekl ve své prezentaci, je potřeba jednotlivé problémy identifikovat a pak analyzovat. A když to projdeme bod po bodu, tak eh, podíváme-li se například na tu partnerskou dohodu na čtvrté úrovni, tak eh, já chápu, že to prodlužuje celý proces a pak máme problémy s dodržením lhůt, že ano? takže každý partner si musí ujasnit, co přesně a jak chce vytvořit. Takže mm, ano, eh, můžete tam najít celou řadu pozitiv, ale je tam také celá řada různých ale. Nebo například CPR, eh, nevíme, jestli to je čistě pozitivní nebo něco jiného. Takže ano, na jednu stranu jsou to velice relevantní nástroje, na druhou stranu jsou to věci, na které by se komise ještě jednou mohla zaměřit, podívat se na to, zda by se nenašlo něco třeba u těch správních orgánů, které mají spoustu povinností, musí provádět obrovskou agendu a pokud um, ty orgány, které eh, jsou dále v tom řetězci, jim s tím nechtějí pomoct, no tak je nějaký problém, co se týká odpovědnosti a spolupráce. Já bych tady nehovořil vlastně o zátěži, je to spíše práce, je to eh, služba komisi, která musí mít možnost vypracovávat svou výroční zprávu. Konec konců jsou to informace i pro vás, co do indikátorů efektivity a chybovosti. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme. Děkujeme vám všem. Slibuji vám, že my jako výbor vaše informace využijeme co nejlepším způsobem, protože ty informace jsou velice relevantní, takže děkujeme vám za vaše doporučení. Hlavní závěr by snad byl ten, že bych požádala všechny, aby využili zkušenosti z aktuálního programovacího období v příštím období a využijte také ty osvědčené postupy přímo z terénu. To je snad to nejdůležitější pro nás, pro všechny. Ještě jednou děkuji všem, jsem velice ráda, že jsem směla být spravodajkou k poslednímu workshopu našeho mandátu, bylo mi velkou ctí spolupracovat se sekretariátem na všech těch seminářích, byly to velice zajímavé věci, takže za to vám také děkuji. A děkuji také všem řečníkům, kteří přijeli z různých koutů Evropské unie. A teď s dovolením na závěr předám slovo paní předsedkyni Gresle. Děkujeme vám, paní předsedkyně, že jste nám vždy umožnila podobné semináře uspořádat. A teď vám předávám slovo. Srdečné díky. Regionální zástupci tady uvedli velmi důležitou věc, to znamená otázku, jak se z regionální úrovně dostávají informace na evropskou úroveň. My si to vždycky snažíme usnadnit a říkáme, české státy to musí organizovat. Ale i u těch strukturálních fondů tady byl stále stejný problém. To znamená, eh, že my jsme vůbec nevěděli o těch regionálních problémech. Takže ten reporting je samozřejmě mm, velice mm, užitečný institut. Ale jak jsem již řekla, to, co tady zaznělo z Itálie, to musí být prostě Eh, podnět k tomu, aby se posílily tyto informace ohledně regionální úrovně. Otázka je také, jak dostat tyto peníze. My jsme před několika lety udělali cestu na Sicílii a tam jsme slyšeli to tež. Samozřejmě máme národní, eh, centrální vládu, ta dává tyto peníze takovým trošku nestransparentním způsobem dál. Takže v Polsku jsme také viděli, že v podstatě v těch jednotlivých místech jsou samozřejmě odlišné politické zabarvení, takže to jsou eh, věci, které v podstatě by měly posunout ty členské státy dopředu. To znamená, měli bychom dávat ty peníze těm, který je opravdu potřebují nejvíce. Takže ty systémy, které kritizuje, jsou neudržitelné. My bychom v podstatě měli podnítit vývoj jiných kritérií. Já vím, že ty E, operační programy vybudovali spoustu věcí a přesto jsem překvapena, když slyším, že tyto mechanismy stále ještě automaticky nevedou k tomu, že tady máme důležité a dobré projekty. Takže to je úkol. Úkol, který bereme vážně a v každém případě se tím budeme zabývat. Nejsem si jistá, zda kolegové z našeho regionálního výboru mají stejně velký zájem na tom, ale já jsem přesvědčená, že musíme ty peníze dostat těm, kteří je opravdu potřebují. To, co jsem slyšela o Plzně, je velice působivé. Když už mluvíme o České republice, tak vidíme, že ta Evropa tam je, že se tam dělá spousta věcí a že Česko opravdu z toho něco vytěžilo. Také v Polsku jsme to viděli, takže to je jednoznačné. Tady je to lepší, prostě ten obrázek je lepší. Takže musíme v podstatě podporovat eh, tyto síly v tomto smyslu. Takže srdečné díky. Tím jsme ukončili tento bod. Já vám přeji šťastný návrat. Mnohokrát děkuji za to, že jste sem dorazili. Toho si vážíme. A opravdu eh, předejme toto jako dědictví našim následovníkům. Eh, Martina bude zase kandidovat, takže s tím počítáme, že to tak bude. Takže děkuji za tuto organizaci tohoto semináře. Takže tím jsme dokončili tento bod na programu a dostáváme se k poslednímu bodu na programu a sice je to výměna názorů o situaci z hlediska prohlášení členských států. To je projekt, který je velmi důležitý pro tento výbor a z tohoto důvodu je mi trošku líto. My jsme samozřejmě přizvali zástupce členských států a nikdo nedorazil. Eh, pan Ket Brandy se domníval, že bychom to měli zrušit, ale já jsem to nechtěla zrušit z jednoho důvodu, protože my jsme už vydali spoustu energie na tento projekt. Celé léta, v podstatě už během tří legislativních období o tom hovoříme, proto se domnívám, že je důležité, abychom tento poslední eh, bod na zasedání Bruselu se zabývali tímto tématem, i když nebudeme mít ten výsledek, který jsme si přáli. Ale já myslím, že je důležité o tom hovořit a jsem ráda, eh, že tady je paní Lindströmová z Učetního dvora. Srdečně vítejte, to jsou vlastně jediné oběti, které tady máme. Je mi to líto, ale děkuji vám za to, že jste dorazili. To téma je důležité, musí pro nás být důležité takže prosím, paní Brok, máte slovo. Thank you very much, chair, for... Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste nám dali příležitost se vrátit k této důležité otázce která už byla předmětem mnoha výměn názorů na mnoha trialozích o finančním nařízení, kde jsme se snažili podpořit pohled parlamentu a rozhodnout se pro povinná národní prohlášení, ale nikdy se nám toho nepodařilo dosáhnout z celé řady důvodů. Já bych nejprve chtěl připomenout, současné znění finančního nařízení, které říká, členské státy mohou eh, poskytnout na, při, na přiměřené úrovni evropským institucím prohlášení na základě informací, které jsou k dispozici různým orgánům, které spravují evropské finance. Eh, komise by chtěla připomenout, že národní prohlášení podle jejího názoru posilují eh, politickou odpovědnost a kvalitní řízení na úrovni členských států. Proč? Protože jsou to dokumenty na vysoké úrovni, které rekapitulují rekapitulují akce ve všech evropských fondech v různých, v různých formách zprávy eh, a pod různými správními orgány. Jsou to důležité dokumenty, které schrnují všechny tyto eh, procesy. Je to důležité pro komisi, protože to zapojuje i národní parlamenty, i eh, Evropský účetní dvůr. Je to takové ujištění o kvalitě a kontrola spolehlivosti těchto dokumentů. Kromě toho je to důležité kvůli transparentnosti, kterou tím umožňuje vůči evropským občanům a posiluje také komunikaci navenek o evropských fondech, což je také nesmírně důležité, protože takových debat eh, s občany jednotlivých zemí máme velice málo, co se týče využívání evropských fondů. Eh, Potvrzujeme také to, co jsme říkali už dříve. Já bych vás chtěl eh, odkázat na sdělení komise eh, z, o, o letech 2011 až 2015, že eh, se zvyšuje kvalita sdílené zprávy. Já bych chtěl říci, že ten současný dokument má několik problémů. Momentálně není možné takovou, takovéto ujištění o kvalitě používat. Jaké jsou ty problémy? Je to eh, problém se stanovením jasného rozsahu působnosti, aby se zabránilo dupli, duplikaci úsilí a informací. A za druhé, nepřekvapivě eh, jde o čas, načasování, protože je potřeba to sladit s účetními roky, leden až prosinec, eh, zatímco jiné procesy jsou od července do července nebo u zemědělských fondů od října do října. Za třetí, neexistuje povinnost podávat takovéto, takováto prohlášení prohlášení a mnoho členských států je také nepodává. Za čtvrté, ta prohlášení nejsou uspůsobená členským státům s federální strukturou vzhledem k nejasnosti finančního nařízení, které píše at the appropriate level. A kromě toho je potřeba si uvědomit, že certifikační orgány v zemědělství mohou být soukromými eh, subjekty. Takže to jsou problémy, se kterými jsme se potýkali v minulosti, ale společně s parlamentem jsme se snažili eh, situaci zlepšit. Vzhledem k tomu, že čím dál méně členských států podává eh, úplná prohlášení. Mohu vás opět odkázat na pozici komise, která je eh, obsažená v dokumentu z roku 2011, kde jsme dospěli k závěru, že podle komise eh, prohlášení o zprávě, na které pamatuje finanční nařízení, certifikovaná externími auditními orgány, mají větší pravděpodobnost, že získají ujištění od členských států a že bude posílena spolupráce s členskými státy při implementaci rozpočtu rozpočtu. A proto momentálně vzhledem k tomu, že eh, členské státy eh, nepoužívají eh, národní prohlášení, tak se musíme opírat pouze o článek 63 finančního nařízení což jsou prohlášení, která eh, podávají eh, správní orgány, které jsou velice blízko implementaci a které musí naplňovat ústavní požadavky členských států a eh, účty platebních agentur a auditních organizací, co se týče legálnosti a pravdivosti výdajů a účetnictví jako takového a co se týče efektivity managementového systému a úplnosti auditu, včetně e, proaktivních kroků, e, které byly podniknuty. My tedy předkládáme několik nápadů na to, jak se pohnout z místa. Důležité pro nás je posunout se k dalšímu e, snížení stupně kvalifikace účetního dvora aby nebyly nadměrné eh, náklady na kontrolu a aby byly k dispozici dostatečné informace k detekování a opravě významného množství chyb. Například v platbách na rozvoj venkova, kdyby eh, národní orgány eh, správně používaly informace k nápravě chyb, tak odhadovaná chybovost by byla pod Prahem 2%, a to ještě v mnohem větší části evropského rozpočtu. A to tež platí pro politiku soudržnosti navzdory úsilí z posledních let o drastické snížení chybovosti. Tady stačilo, aby národní orgány lépe používali informace, které měli k dispozici k tomu, aby chyby opravili. A potom, a to je zcela v souladu s finančním nařízení, vývoj um, víceúrovňové kontroly na základě jediného auditu. Audit na evropské úrovni se může opírat o předchozí kontroly provedené auditními orgány a certifikovanými subjekty na národní úrovni a poté, probě, poté provést ověření té předchozí kontroly. To je jedna věc, která se změnila od doby, kdy jsme o prohlášeních debatovali minule. Tento princip jediného auditu. A potom e, samozřejmě e, je zapotřebí, aby audity probíhaly harmonizovaně, aby jejich výsledky byly zcela komplementární. A také by bylo vhodné hledat jiné způsoby, jak vykonávat dohled nad evropskými fondy v národních parlamentech. Například debatovat o výkonnosti eh, vynaložených prostředků a usilovat o vyšší účast národních parlamentů v debatách o evropských záležitostech. To je tedy těch několik eh, nápadů, které jsem chtěl eh, úvodem nadnést. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Eh, byli bychom rádi, kdybyste eh, vždy dodržovali také eh, určitý čas a rychlost z hlediska tlumočníků. Ehm, myslím, že jsou tady některé věci, které musíme si uvědomit. Každý závazek účetního dvora je špatná cesta. Účetní dvůr musí sám soustředovat data a sám je vyhodnocovat. Je velice pěkné, že tady paní Lindström, takže prosím. You have the floor. Thank you very much. Děkuji vám moc krát, paní Gresle. Já také děkuji za pozvání na tuto výměnu názorů. Já se velice stručně vyjádřím k otázce národních prohlášení z hlediska účetního dvora ale chtěla bych také využít této příležitosti k tomu, abych řekla eh, pár slov eh, o eh, svých zkušenostech auditorky ze Švédska. A rovnou bych chtěla říci, že zjištění účetního dvora jsou velice omezená. A hlavní komentáře ze strany účetního dvora lze nalézt v našem stanovisku číslo 6 z roku 2007 Mohl by tam někdo přepnout další slide, prosím? Děkuji. Já nebudu opakovat, co říkal kolega z komise, eh, jenom pár slov o tom, eh, jak vnímáme národní prohlášení a co si myslíme o tom, zda může přinést přidanou hodnotu. Výchozím bodem je samozřejmě finanční nařízení, které říká, že členské státy mají tu možnost podat prohlášení Evropskému parlamentu, radě a komisi podepsané na příslušné úrovni. V roce 2007 účetní dvůr řekl, že eh, národní prohlášení jsou dobrovolnou iniciativou členských států z nejvyšších úrovní adresované národním parlamentům. A to tam, kde prohlášení obsahují eh, dodatečné důležité informace, což záleží samozřejmě na rozsahu působnosti a na kvalitě jejich vypracování. Z obecného hlediska národní prohlášení mohou představovat přidanou hodnotu, jestliže posilují interní kontrolní systém. A pokud národní prohlášení podléhají auditu, tak tím účetní dvůr může získat e, auditní data, ale je důležité e, zdůraznit, že v rámci mezinárodních auditních standardů může e, účetní dvůr čerpat ujištění z těchto zdrojů, ale musí se sám přesvědčit o tom, že audity jsou provedeny kvalitně a v pořádku. Zatím to není žádný hit, ta prohlášení, příliš se to nepoužívá. Dánsko podalo jedno prohlášení v roce 2009 a potom eh, každoroční auditní prohlášení od generálního auditora. Potom eh, Spojené království v březnu 2009, což a bylo to podepsáno stálým sekretářem ministerstva financí v Nizozemí a ve Švédsku Eh, se podávají prohlášení každoročně. V Německu je vydává eh, nejvyšší kontrolní úřad eh, a ve Švédsku je to prohlášení součástí výroční účetní zprávy, kterou, která je prezentována švédskému parlamentu. A ještě pár poznámek ke švédské situaci, jestli můžu. Já bych eh, chtěla se podělit o svou předchozí zkušenost ze Švédska, eh, jednak v roli rozpočtové ředitelky ministerstva financí a jednak v roli nejvyššího auditora. Dám vám pár informací také eh, o tom, co se dozvídáme od švédského nejvyššího auditního orgánu. Je potřeba říci, že ve Švédsku je ten systém pojistek a rovnovách takový, že jde o proces z dola nahoru. Národní prohlášení vyplývá z rámce vnitřní kontroly a začíná to příslušnými agenturami, které odevzdávají svá prohlášení. Ten proces se dá popsat jako takový řetězec událostí, při kterých se hodnotí legálnost a e, řádnost e, výdajů z evropských fondů a nakonec je to hodnoceno na politické úrovni ministerstvem financí které hodnotí ty deklarace spadající pod něj. A nakonec vláda kolektivně přijme národní prohlášení v rámci eh, výroční účetní zprávy, kterou předkládá švédskému parlamentu. A ještě, pokud mi dovolíte, osobní úvahu nad těmito eh, národními prohlášeními, tak eh, ty představují takový politický závazek týkající se legálnosti a pravidelnosti a samozřejmě také přispívají k transparentnosti a k otevřenosti. A další důležitý aspekt také je, že vlastně spíše udávají tón z hora. Vláda a ministr financí eh, zdůrazňují tímto způsobem důležitost odpovědnosti eh, v, ve vládním sektoru. Já jsem hovořila se svými eh, bývalými kolegy z nejvyššího kontrolního úřadu ve Švédsku a ti říkají, že zavedení těchto prohlášení v národních programů eh, je eh, zásadní změnou, možná zásadním průlomem, pokud jde o posilování systému vnitřní kontroly uvnitř agentur ve Švédsku. Tolik tedy informace z mé strany. Děkuji vám moc krát. Já taky Děkuji. Takže k tomu tématu nechce nikdo hovořit, to vím. Ale je to opravdu obrovský kus práce, který nás ještě čeká. Možná bylo, bo bylo by užitečné, kdyby jsme měli eh, v podstatě jakousi specializaci na tyto národní prohlášení, to znamená zpravodaj, který by toto sledoval. Neměl by to být začátečník, měl by to někdo, kdo ví, o čem je řeč, eh, protože my v podstatě neustále se vracíme k tomuto tématu a organizují se iniciativy nebo semináře a toto by tedy mohl tento člověk dělat. Takže to byl podnět z mé strany. A druhý podnět. Když o tom hovoříme my tři tak jaký by mohl být další krok, který by k něčemu vedl? Co by mělo být tedy tím příštím krokem? A to je otázka na pana Broka a na paní Lindstremovou. Abychom minimálně měli prostě určitou představu o plánu, protože eh, mohli bychom samozřejmě do té příští revize rozpočtu napsat, co bychom si představovali. Takže co by mělo být tím dalším krokem, pan Brok? Um, Děkuji, paní předsedající. Tentokrát budu hovořit pomaleji, protože se snažím vám předat určité sdělení. My jsme přesvědčeni, jak říkala paní Lindström, že toto by měl být a má být užitečný doplněk aktuálního systému, který byl definován v článku 63, ale myslím si, že v rámci té reflexe bychom měli zohlednit, že jsme výrazným způsobem zlepšili tu základní práci v rámci implementace v těch správních orgánech. A to je z hlediska komise velice důležité, protože to jsou právě ty záruky na té úrovni, která je nejblíže těm výdajům. Takže tam jste schopni detekovat a opravovat co nejefektivněji ty případné chyby nebo případné problémy s implementací. A myslíme si, že bychom si toto měli uvědomit i globál, na globální úrovni a měli bychom si také definovat možnou roli národních prohlášení při zohlednění těchto jednotlivých stavebních bloků a toho principu jednotného auditu. A já beru na vědomí, že účetní dvůr řekl, že by mohl být schopen do té míry, jak jsou ta národní prohlášení auditována, je zohlednit v rámci mezinárodních auditních principů. Takže já si myslím, že je to právě tímto směrem, jakým bychom se měli nově ubírat, ale nesmíme přitom zapomínat na problémy časové koordinace, a rozsahu nebo působnosti. A to načasování, to je velký problém. Například co se týká toho prohlášení Spojeného království, to bylo představeno dva roky poté, co bylo zapotřebí pro ty autorizační eh, orgány. A to je ta velká výzva, před kterou v této oblasti stojíme. A poslední prvek, ke kterému jsem, chtěl, jsem se chtěl ještě vrátit, musíme tam začlenit prvky výkonnosti do těch prohlášení, protože eh, zcela správně zavádíme prvky výkonnosti do všech ehm, auditních procesů a myslím si, že i na národní úrovni by měly být přítomny. Děkuji paní Lindström. No, já toho nemám moc co dodat, upřímně řečeno. Myslím si, že pokud byste uspořádali workshop na toto téma, že by to vůbec nebylo špatné téma, ale je také velice důležité, aby členské státy a odborníci z členských států na takovém semináři byli také zastoupeni, protože záleží právě na členských státech, na příslušných odbornících, aby reagovali na to, Eh, na otázku, jakým způsobem jsou národní prohlášení právě pro ně velice důležitá. Děkuji vám. Díky, o to jsme se snažili právě v dnešním odpoledni a jak vidíte, nějak to nenastalo, že ano? Takže pokud bychom chtěli skutečně prokázat užitečnost těchto národních prohlášení tak, mm, a ušetřit si vlastně ty kontroly, tak by to samozřejmě byla výborná pobídka, ale musíme si být jisti, že skutečně se, eh, eh, že můžeme škrtnout tyto kontroly. Takže pokud eh, to nebude možné, tak se vystavujeme nebezpečí. V každém případě jednou za sedm let se dělají nové programy a tak samozřejmě eh, pak by tady nebyla vůbec žádná eh, kontinuita. A navíc ta čísla se neustále mění, takže EU se taky mění. A co se týče těch národních parlamentů, no tak my se snažíme s nimi diskutovat, ale to nadšení tam prostě není. A toto chybějící nadšení vede také k tomu, že na úrovni těch národních parlamentů jsou velmi různé zájmy ohledně těchto evropských peněz. Takže jsou tady také někdy konfliktní zájmy, a v některých zemích tedy v podstatě se objevují určité nesrovnalosti a tyto peníze vlastně se vytratí. A tyto konflikty zájmu jsme také vlastně neřešili. My jsme vycházeli z toho, že tady nebudou ty střety zájmu i na těch jednotlivých lokálních, regionálních úrovních, takže částečně to i náš problém. V každém případě na tom budeme muset dál ještě pracovat, aby se zajistilo, že tato eh, národní prohlášení nebudou představovat jakési zavírání očí před eh, tou skutečností. To by mohl být problém. Takže mnohokrát děkuji za tuto aktualizaci a děkuji také za to, eh, že vlastně jsme si uvědomili, že máme před sebou obrovské staveniště ještě. Takže jsme na závěr tohoto programu, já bych vám chtěla, eh, tohoto bodu, chci vám velice poděkovat. Bylo důležité, že pro mě, že jsme na závěr také hovořili o tomto eh, programu, také v souvislosti s jakýmsi dědictvím, které předáme našim následovníkům. Takže děkuji vám, my jsme na konci našeho zasedání. Příští zasedání se bude konat eh, ve Štrasburku v 19 hodin. Budeme mít zasedání s panem komisařem Ettingerem. Eh, tam budeme hovořit o institucích a o střetu zájmů v jednom z členských států. A toto zasedání eh, bude za zavřenými dveřmi. Takže děkuji, přeji vám hezké odpoledne a příjemný večer a zasedání je ukončeno.